Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, milí kolegové. Rád bych zahájil dnešní zasedání výboru pro právní záležitosti. Nejprve bych rád přijal pořad jednání. V původním pořadu jednání jsme provedli následující změny. Body 10 až 12 rušíme, protože byly probrány na mimořádném zasedání tohoto výboru, které se konalo minulý týden ve Štrasburku. Bod číslo 20 byl odložen, bod číslo 13 bude e, probrán hned dnes po slyšení, bod 4. O něm budeme hlasovat společně s dalšími body, o kterých se bude hlasovat, to znamená zítra v 10 dopoledne vzhledem eh, k, časovém, k časovým možnostem příslušných zpravodajů. Jsou nějaké námitky vůči těmto změnám? Vidím, že nejsou, to znamená, že považuji pořad jednání ve změněné formě za schválený. Pokud jde o oznámení předsedy, tak mi dovolte, abych pouze zdůraznil, že budeme potřebovat hlasovací karty, protože budeme hlasovat dnes i zítra eh, ráno. E, nicméně v tuto chvíli můžeme hned přijít k bodu číslo 3. Je to slyšení o reformě nařízení Brusel 2. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal pana Richarda Krona z e, Notarial School of Paris, pana Marčina Čepeláka z Jablonské univerzity z Krakova, Michaela Šotra a Jona Sedlinskou z Evropské komise. Předpokládám, že mezi nás dorazí také Merit McGuinness, což je mediátorka Evropského parlamentu, pokud jde o e, mezinárodní únosy dětí rodiči. Omlouvám se, bohužel nebudu schopen být přítomen během eh, celého slyšení, nicméně paní místo předsedkyně předsednictví eh, převezme, jakmile odejdu. V tuto chvíli bych tedy rád předal předsednictví paní místo předsedkyni a zároveň požádám pana Richarda Krone, aby se chopil slova a přednesl nám svůj příspěvek. Monsieur Krohn, on vous écoute. Pane Krohne, máte slovo. Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. A srdečně také děkuji za to, že jsem, se mohl dnes přijít. V mém příspěvku se jedná o nařízení Brusel 2 a Brusel 2a. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za to, že se k tomu dnes mohu před vámi vyjádřit, ale spíše z hlediska praktika eh, nebo dřívějšího praktika, eh, jinak pracuji také na eh, škole pro notáře ve Francii. Co se týče nyní kompetencí, pravomocí soudů, to bych mohl zde podrobněji vysvětlit Vzhledem k tomu slyšení také, o čem se, k té rozpravě, která se rozvine dnes odpoledne, chtěl bych k tomu řek, říci něco z praktického hlediska notáře a soustředit se na naši činnost jakožto notáři. E, notář obvykle není zapojen do postupu e, rodičovské zodpovědnosti a nebo únosu dětí. No, v první řadě se toto nařízení řídí na právníky, advokáty a státní zástupce. Ovšem je třeba říci, že stále více se do toho zapojují také notáři. Místo, které se poskytuje notářům v rozhodovacím řízení, umožňuje relativně brzy eh, postupy rozvodu, které eh, jsou v souvislosti zkušenosti eh, s Bruselem 2, tak nejenom se zúčastnit řízení eh, rozvodového, ale také poskytnout právní pomoc eh, svým klientům. Notáři pomáhají právě v zprostředkování advokátů nebo pomáhají sestavit předmanželskou smlouvu v případě, že jsou budoucí manželé rozdílné národnosti. Čili zde má pravomoc určitou také notář. Potom má také svou úlohu notář v případě rozvodu. Jsme do toho jako notáři zapojeni a jak to vypadá potom s, s příslušností soudu v souvislosti právě s nařízením Brusel 2. Zde je třeba říci jedno. Je to důležité z dvojího hlediska. Například, jestliže se jedná o předmanželskou smlouvu nebo o otázky rozvodového řízení. Při vypracování předmanželské smlouvy je třeba nejdříve udělat eh, jakousi inventuru s, eh, man, s budoucími manželi. Je možné vypracovat předmanželskou smlouvu a nebo také zvolit eh, příslušné právo, které bude platné. Nezávisle na tomto zákonu bych Eh, také eh, v chtějí eh, lidé pomoci v případě rozvodu a případně na jaký soud se mohou obrátit. Jaké dopady to potom pro jejich manželství a dobu po manželství to má? Ve Francii to vypadá tak, že je možné zvolit příslušné právo v souvislosti s tím, odkud pocházejí manželé. Právě co se týče úmluvy z Hágu, mohou přijít podle toho také budoucí manželé říci, eh, který zákon platí právě v souvislosti s nařízením Řím 3 také pro rozvod. Manželé eh, se mohou rozhodnout pro příslušné nařízení, také co se týče výživného je přinejmenším žádoucí, aby v nejbližší budoucnosti byl předložen příslušný návrh nařízení, který bude obsahovat také příslušnost soudu. A mělo by se to zrealizovat, protože velice by nám to usnadnilo praxi. V souvislosti s rozhodovým řízením je samozřejmě poradenská úloha notáře velmi důležitá. V době, kdy manželé zahájí rozvodové řízení, tak eh, samozřejmě je třeba vysvětlit klientům eh, různé pravomoci, které vyplývají ze nařízení Brusel 2a. Eh, v podstatě jde také o soud, který se bude tou záležitostí zabývat. I když eh, toto nařízení Řím 2, co se týče eh, soudních řízení a rozvodových řízení, je možné zvolit, nebo tam je v podstatě stanoven eh, příslušný soud, tak přece jenom zapojení soudu je dosti nepřesné. Zejména jde především o otázky spojené se třetími státy. A ve Francii to není zrovna neobvyklé, že by, dejme tomu, máme britsko eh, francouzský pár, eh, notář eh, také může vysvětlit, jaké soudy mohou být příslušné, protože v každé zemi jsou eh, odlišná ustanovení. Právě ve Velké Británii eh, manželé, především manželka ve Spojeném království je na tom daleko lépe než například ve Francii, kde soudci a eh, státní zástupci mají zcela jasné předpisy, co se týče povinnosti výživného a také co se týče souvislosti s rozvodem manželství. Jedna potíž zde existuje, to je e, dobrovolná volba příslušného soudu. Co se týče textů, e, které máme, tak e, zde jsou dosti velké obtíže zvolit patřičný zákon, a to jak pro rozhodování, tak i pro E, placení výživného. Kromě toho existuje ještě další potíž a to, když se má zvolit e, příslušný soud. V některých členských státech se poskytuje manželům možnost zvolit e, příslušný soud, jinde to vypadá také jinak. Někde musí být eh, předpoklad toho, že to nebude kolidovat s určitými předpisy. Je ovšem možné předem zvolit eh, příslušný soud, protože to by bylo dobré také pro manžele. Oni by předem věděli, co je čeká a mohli by od samého začátka, začátku eh, vědět, jaké konsekvence z toho pro ně vyplývají při volbě soudu. Jestliže jde o převkum reformy Brusel 2a, tak bychom si dovedli představit například, že by zde mohla být volba příslušného soudu, nebo že předem může být zvolen soud. Bylo by to určitě užitečné. Samozřejmě jednotlivé Evropské nástroje, které v současné době jsou platné, nesmí navzájem kolidovat a dovedeme si představit, že by bylo možné rozhodnout podle země původu, odkud pocházejí eh, manželské páry nebo jednotliví manželé. V případě, že dojde ke sporu, tak by zde mohlo by se eh, pro manžele byla určitá předvídatelnost. U četných evropských nástrojů taková možnost existuje. Zdá se, že to také není překážkou a eh, proto eh, bychom docela radili, aby toto bylo také zahrnuto do nařízení Brusel 2a. Dnes dopoledne jsem obdržel několik informací ještě ve vlaku a Mám na ten dojem, že ten eh, návrh, který eh, zde již předkládám, se ehm, velmi často eh, lidem líbil. Znamená to především lepší předvídatelnost. Nejenom pro strany, které se zúčastní toho sporu, ale také pro právní pomoc jejich, to znamená pro jejich advokáty. by bylo by tedy lepší, kdyby bylo předem možné zvolit soud a vše by probíhalo v míru milovné atmosféře eh, tak jako při uzavírání manželství a ne v době, kdy eh, se eh, manželé pouštějí do rozvodového řízení a předem by mohly strany zúčastněné strany si určit soud, který by v případě, na který by se v případě rozvodu mohli obrátit. To znamená, eh, notářská praxe je do toho, eh, je tím velmi silně dotčené. Jsou zde určité oblasti, které by se daly realizovat. Když se to týká především předmaženských smluv, eh, například u francouzsko-britských párů, tak eh, notáři jsou často dotazováni takto. Ve Velké Británii platí britské právo. Strany by chtěli například sepsat předmanželskou smlouvu ve Francii. Lidskdy je to tak možné, že ano, um, je to platné, ovšem budoucí manželé by v předmanželské smlouvě by chtěli určit, které právo um, je platné. To znamená eh, nejenom při té předmanželské smlouvě, ale také v případě placení eh, výživného. A pak je třeba do toho zapojit také britské soudy. Taková doložka, která by to řešila, by byla velice důležitá. Právě v otázce předmanželských smluv. V této souvislosti příslušná ustanovení nařízení Bruselu 2 by byla platná. Bylo by to jednodušší to určit. Nejde tady o e, nějaké předem přesné určování, ale existovala by daleko lepší možnost, především také pro e, francouzské soudy, i co se týče zodpovědnosti notářů. Ve francouzské e, ve francouzském soudnictví je to tak, že notáři by mohli Eh, uvést patřičné doložky do smluv poté, co strany prohlásily svou vůli. To je dobrá praxe a notáři velice často nemohou poskytnout právní pomoc pro takové doložky. Takže, jak jsem již řekl, byl by to skutečný pokrok, eh, opravdu inovativní myšlenka, kdyby bylo možné, aby strany předem určily příslušnou, příslušnost soudu a aby to bylo také zahrnuto eh, v nařízení Brusel 2. Děkuji, pane Kron. Já vám velmi srdečně děkuji za váš příspěvek, který nám velmi podrobně popsal stávající praxi a nyní tedy dávám slovo dalšímu řečníkovi a tím je pan Čepelák. Prosím, máte slovo. Já jsem velice vděčný vám za to, že se mě pozvali do Evropského parlamentu, který se zabývá právními záležitostmi. Byl jsem požádán o to, abych zde o otázkách, které souvisejí s vymáháním a které také souvisejí s rodičovskou zodpovědností a rozhodnutími Eh, které s tím souvisejí. Pochopitelně bych nemohl všechno říci během 20 minut, které mám k dispozici. Jsem si ale vědom toho, že z těch přípravných dokumentů, které jste měli k dispozici, eh, tam jste měli možnost se seznámit s tímto problémem eh, podrobně odpovědi, které nám zaslaly členské státy eh, v formě dotazníku, který vypracovala Evropská komise, nám dávají takový celkový obrázek toho, eh, jaké jsou důvody pro neuznávání a nevymáhání eh, soudních rozhodnutí souvisejících s rodičovskou zodpovědností. Právě z těchto důvodů, abych tedy také přispěl k této práci, jsem se rozhodl neopakovat to, co bylo řečeno a napsáno místo toho bych rád upozornil na některé problémy, které mi připadá, že jsou skutečně zásadní pro vyhodnocování celého toho systému vymáhání eh, na základě eh, nařízení Brussels 2, Brusel 2. Chtěl bych zde uvést příklad eh, případ Bohes versus Wirtz, který rozhodl Evropský soudní dvůr nedávno tento případ, který byl, eh, kdy tedy výnos byl, je z 9. září 2015, se zabývá eh, sankcemi a placením těchto sankcí které se týkají dodržování nebo nedodržování eh, rodičovské zodpovědnosti budu vycházet jako z induktivního eh, přístupu, to znamená, že eh, budu vycházet z určité analýzy otázek, kterými se zabývají soudy eh, ve vztahu k článkům 28 až 39 z Brussels 2 bis. Problém vymáhání takovýchto plateb sankcí je velice aktuální, a to jak ve své dimenzi vnitřní, tak mezinárodní. Existuje celá řada právních systémů, které nám eh, dávají k dispozici různá opatření týkající se dodržování eh, rozhodnutí soudu. Mezi nimi je právě také placení sankcí. To se také týkalo případu Bohes versus Wirtz. Pan Bohes a e, slečna Vírcová se vzali v Belgii v roce 1997, měli dvě děti, pak se rozvedli a paní Virc se přestěhovala do Finska. V roce 2007 soud v Gentu, to, což není daleko od Bruselu, eh, rozhodl ve věci péč, eh, svěření do péče a také co se týče vyživovací povinnosti ve vztahu k těmto dětem. Kromě toho také soud rozhodl, že, eh, se, že s tímto případem bude souviset také povinnost platit určité sankce panu Boesovi v případě, že by eh, nebyla dodržena jeho právo eh, stýkat se s dětmi. Tato sankce byla určena ve výši ve výši jednoho tisíce eura za den, kdy dítě se nedostaví tedy k návštěvě. Maximální částka byla určena ve výši 25 tisíc eur. Pan Bohes potom se obrátil na finské soudy se žádostí o vydání příkazu, který by nařídil paní Věrcové, aby e, zaplatila e, tyto sankce, tak jak vyplývaly z rozhodnutí Belgického soudu v roce 2007, anebo na základě prohlášení, e, které by bylo vymahatelné ve Finsku. E, tento případ pochopitelně e, sebou nese určité otázky týkající kvalifikace. Vy víte, že kvalifikace, je tím nejvíce diskutovaným problémem právě, že dochází k určitému konfliktu mezi e, zákony. Za prvé, nebylo úplně jasné, jestli strana žalující jako může žádat tedy o nezávislou peněžitou, má, má právo na nezávislou celý peněžitý nárok, eh, a nebo jestli se jedná pouze o opatření, které je vedlejší eh, nebo přídavné k tomu rozhodnutí o rodičovské eh, povinnosti. Tak tato kvalifikace je velice zásadní, protože je, je, je, určuje také, jaký systém vymáhání bude použit soud vycházel z názoru pana Mače Špunara a odmítl tento nárok žalující strany eh, jako charakter nezávislého peněžité povinnosti a řekl, že platba eh, sankcí eh, je vedlejší ve vztahu k, tom, k té základní povinnosti, protože jde o to, aby ta pravidla Eh, která eh, pravidla na týkající se práva na setkávání se s dítětem musí být eh, určena tím soudem původním, který je tím pádem účinným. Podle toho soud nebo v souvislosti s tím soud rozhodl, že za takovýchto okolností platba eh, takovéto sankce je vedlejším opatřením, které má chránit pravidlo, které vlastně spadá pod, tu, pod to nařízení 44 z roku 2001, to znamená ne eh, pod nařízení 2201 z roku 2003. To bylo poměrně snadné, ale ten druhý problém už tak snadný nebyl, protože se týkal daleko eh, pokročilejší úrovně kvalifikace. Jestliže eh, takováto platba sankcí eh, tedy činí pouze jakési vedlejší opatření, které má zajistit vymáhání rozhodnutí soudu, potom otázkou zůstává, co budeme kvalifikovat jako zodpovědnost rodičovskou a co považujeme za jeho vymáhání nebo vymáhání jeho dodržování. Je jasné, že takovéto, takováto platba sankcí je součástí e, rozsudku. Není ale jasné, jestli celý obsah takovéhoto rozhodnutí soudního by měl mít stejný právní statut. Není pochyb o tom, že co se týče práv e, souvisejících se svěření dítěte do péče, Eh, že, ty, že všechno tato práva spadají do sféry rodičovské zodpovědnosti, která může být buď eh, uznána a nebo vymáhána. Na druhé straně placení sankcí je eh, pouze jakýmsi přídavným opatřením. Právě proto asi by mělo být kvalifikováno jako procesní záležitost, kterou je potřeba určit v souladu s lex forum. A zde e, se objevují některé závažné otázky, které mohou ovlivnit právě tuto argumentaci. Práva, která vyplývají z rodičovské zodpovědnosti, jsou tou podstatou toho všeho. Opatření, která jsou přijata proto, aby zajistila tato práva, by měla být tedy považována za procesní záležitost. Tato opatření e, závisí potom na organizaci vlastní soudní zprávy, to znamená na soudech, na těch, kteří rozhodují tyto věci, také eh, na policejních složkách, eh, dalších správních úřadech a tak dále. Otázkou tedy je, jestli systém eh, soudní zprávy zemi, kde se snažíme získat vymáhání takovéhoto rozsudku, by, jestli by to bylo schopné zajistit opatření týkající se eh, vymáhání něčeho takového eh, v jiných členských státech Evropské unie. Toto není problém pouze v oblasti mezinárodního eh, rodinného práva, ale v celém soukromém právu mezinárodním. Proto je potřeba k tomu přistupovat i v jiných opatřeních a v jiných nařízeních Evropské unie. Podívejme se teď na mezinárodní závazkové právo z článku 18.2 eh, Řím, eh, eh, Rome 1, čili nařízení Řím 1, vyplývá, že můžeme vycházet buď z lex contractus nebo lex loci auctus za předpokladu, že takovýto důkaz může být nějakým způsobem řízen nebo brán v úvahu forem. Eh, zahrani- otázkou tedy je, jestli zahraniční zodpovědnost rodičovská, eh, respektive rozhodnutí o ní, může být eh, nějakým způsobem zpravována právním systémem země, kde se snažíme získat vymáhání. To jsou věci, které pochopitelně souvisí s každodenním životem. Je potřeba se zmínit o dvou věcech, které s tím souvisejí, a to je jazyk a lékařská péče případě přeshraniční eh, rodičovské zodpovědnosti je naprosto zásadní, jestli dítě je, má možnost, tedy jestli je mu dovoleno učit se jazyky obou svých rodičů. Z tohoto důvodu je skutečně důležité, jakým způsobem přistupujeme k tomuto problému, eh, respektive jak k němu přistupují správní úřady, které mají na starosti právě kontakty mezi rodičem a dítětem. Dám zde opět jeden příklad italského otce, který dvakrát měsíčně jezdí do Polska, aby zde navštívil svou dceru, která žije u polské matky. Otec se učí polštinu, což eh, určitě není pro něj snadné. Matka naopak nedovoluje vůbec své dceři, aby se učila italským. E, nařízení soudu rozhodlo, že otec se bude setkávat s dcerou e, v přítomnosti kurátora, což je vlastně ten e, úředník, který má tyto věci na starosti a má také příslušné pravomoci. Ale v tomto soudním nařízení, příkazu nebylo zmíněno, jestli může být na těchto schůzkách přístupný překladatel. Naštěstí kurátor něco takového umožnil. V jiných zemích Takovýto e, úředník může zakázat komunikaci s dětmi v jejich mateřském jazyce, pokud to není oficiální jazyk toho státu. Další příklad se týká lékařské péče. E, e, lékařská péče pochopitelně se týká zodpovědnosti obou rodičů, rodičů v tomto konkrétním případě se jedná o 12 letou dívku. Matka této Eh, dotky eh, této dcery chtěla, aby eh, úplně zdravé zuby zubař vytrhl této dceři a nahradil je implantáty z důvodu těch, aby tato dívka byla takzvaně krásná. Pochopitelně kdokoliv zná tu právní praxi ví, jak těžké je se bránit proti takovému to rozhodnutí o takovéto léčbě to všechno má pochopitelně i právní dopady, protože jak vyplývá z článku 47.1 Brusel 2 bis nařízení, celý ten postup vymáhání eh, je, se řídí zákonem členského státu, kde eh, vymáhání probíhá. Kvalifikace eh, platby nějaké sankce jako procesní záležitost by tedy znamenala vlastně odmítnutí nezávislého postavení jako součástí eh, roz, rozsudku. Teď se vracím tedy k tomu případu Bohes Wirtz. Tady je potřeba si uvědomit, že eh, člověk, který by měl eh, dostávat tyto platby, pardon, podle, um, podle Brussels 2 by eh, nařízení v podstatě by ty procesní, ta procesní kvalifikace těchto plateb sankcí by nebyla vymahatelná. V tomto smyslu sankce, kterou ten původní soud o ní rozhodl ve vztahu k tomu, jestli skutečně má zajistit přístup dítě, otce k dítěti. Toto vytváří vlastně součást stejného systému vymáhání, podobně jako rozhodnutí týkající se práva na eh, navštěvování dítěte. A tady je potřeba pochopitelně mít za určité záruky, určité pojistky v podobě tedy těch sankcí. Jinými slovy, platba těchto sankcí eh, není kvalifikována jako procesní záležitost a vlastně tvoří část toho práva na návštěvu dítěte, tak jak může být vymáháno podle Bruselu 2. Ehm, soud nakonec eh, eh, se rozhodl pro třetí interpretaci, která vyplývá z rozdílu mezi belgickým a finským zákonem. zákonem podle eh, belgických zákonů příjemcem eh, takovéto platby eh, nemusí žádat soud, aby vydal konečné rozhodnutí týkající se faktické částky, která má být placena. Podle finského zákona ten, kdo získá tyto peníze, e, musí požádat soud, aby rozhodl o tom, jaká výše této sankce bude, ještě předtím, než může požádat o její vymáhání. Analogicky e, můžeme se podívat také na pravidlo, e, článek 40, které je obsaženo v článku 49 Brussels 1 nařízení kde se hovoří o tom, že zahraniční e, rozsudek nebo rozsudek z cizí země, který nařizuje pravidelnou výplatu jako určitou sankci, je e, e, vymahatelný v členském státě, kde tedy má být vymáhání provedeno. Je také potřeba si všimnout toho, že v článku 55 té revidované Brusel 1 nařízení to slovo pravidelný periodikl bylo vynecháno. Ehm, v tom eh, případě, o kterém jsem se hovořil, se říká, že jediný soud, který má jurisdikci, aby tyto věci rozhodoval, ehm, jedně tento soud může nakonec rozhodnout, jaká faktická částka má být eh, eh, placena. Ehm, Potom ten, který má tuto částku obdržet, může využít určitých opravných prostředků eh, procesního charakteru. A to i tehdy, kdy eh, není eh, nutné, aby ten původní soud tuto věc rozhodl. Myslím si, že stálo za to o tomto případě zde hovořit. Přesto si myslím, že ta, ta argumentace se netýká pouze plateb těchto sankcí. Myslím si, že tady je potřeba se na to dívat ze širšího uh, kontextu. Je jasné, že vymáhání vychází z principu vzájemné důvěry. Eh, z tohoto rozhodnutí soudu jasně vyplývám, Eh, že cokoliv musí být rozhodnuto v souvislosti s rodičovskou zodpovědností, musí být provedeno jen tím soudem, který má příslušnou jurisdikci v dané věci, a ne tedy tím soudem, eh, kde dochází k vymáháním. Přesto soud to znamená, ten Evropský soudní dvůr si byl vědom těchto rozdílů mezi právními systémy v jednotlivých členských státech a trval na tom, že je potřeba vyvinout určité mechanismy, které jsou potřebné pro to, abychom byli schopni řešit právě takovéto problémy. Je důležité, že z tohoto rozhodnutí soudního odbora vyplývá, že vzhledem k tomu, že kompetence týkající se daného případu Eh, se vlastně přesouvá téměř úplně na ten původní soud, je na právním systému právě země původu, eh, aby eh, došlo k takovému rozhodnutí, které je potom vymahatelné v jiném členském státě. Zatím pouze někteří rozhodčí soudci měli pocit, že jsou povinni udělit eh, nebo udělat rozhodnutí týkající se očkodnění. Nejednalo se ale jednalo se pouze o arbitráž a ne o soudní spor. Eh, přesto by asi mělo být povinností toho původního soudu, aby vzal v úvahu, do jaké míry bude dané rozhodnutí závazné i v jiných členských státech. Jinými slovy, čím větší důvěře se těší eh, soudy jednoho členského státu, tím zodpovědnější budou potom eh, ve vztahu k právním systému v dalších členských státech. Chtěl bych na závěr udělat dvě poznámky. Za prvé, existuje mnoho způsobů, jak můžeme eh, se postarat o to, aby soudní rozhodnutí vydané v jednom členském státě bylo vymahatelné v jiném členském státě. Kdy si to vyžadovalo speciální proces, Dalo se to eh, dělat buď s nebo bez exekvatury. Eh, můžeme si dokonce představit, že by mohla vzniknout i určitá evropská eh, doložka plné důvěry, tak jak to známe ze Spojených států. Můžeme také se podívat na jiné možnosti řešení te, te, e, tohoto případu, ale ať už se rozhodneme pro jakoukoliv eh, alternativu, eh, vždy bude potřeba, aby technicky jakékoliv soudní rozhodnutí bylo skutečně vymahatelné. Jinými slovy, musí to být rozhodnutí takové, které mohou řešit různé právní systémy. Za druhé, tento problém se netýká pouze soudů, týká se učitelů, učí se e, škol, eh, lékařů, školek, to jsou všechno lidé, kteří se musí zabývat rozhodnutími soudu. A ať už uvažujete o jakémkoliv mechanismu vymáhání, je potřeba právě tyto lidi mít na mysli. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Děkuji vám, pane Čepeláku, za velmi zajímavý příspěvek. A nyní tedy prosím pana Děkuji nyní panu Kronovi za to, že přijel do Bruselu. Řekl, že v 16 hodin musí zase odjet. Přeji vám šťastnou cestu zpět do Paříže, ale přesto bych vám ráda položila jednu otázku předtím, než odjedete. Jestli tomu správně rozumím, tak eh, pro některého z partnerů manželských je lepší eh, se podat eh, britskému právu, než se neřídit vůbec podle žádného práva. Ne, jde o to, že v Velké Británii je jiné právo, ovšem v kontinentálním právu je to tak, že každý, co kdo vnesl do manželství, tak si ponechá. A zde eh, britský soud eh, má eh, všechny možnosti rozdělit majetek, společný majetek manželů, společné mění. A ve většině případů přísluší manželce náhrada škody případě, že ten vztah se rozpadne. Ve Francii je to úplně jinak. Samozřejmě máme také manželská práva, která jsou také podobná eh, tomu, co je v Německu nebo v Belgii a nebo v Itálii. A zde je to tak, že soudce se nejdříve drží nebo musí držet eh, toho soudního práva, které platí podle předmanželské smlouvy. A pak eh, existuje možnost eh, takzvaného vyrovnání a nebo vyrovnat nevýhodu jednoho z manželů. 150 eur na jedno dítě. A pak je možné ve Francii každopádně začít někde nový život. Eh, v Británii je to jinak. Eh, tam je tomu tak, že eh, například, když je někdo provdaný za známého slavného zpěváka, tak může dostat až 20 milionů liber jako očkodné. Neříkám, že je to výhoda, říkám jenom, že jsou zde velké rozdíly. Já jakožto francouzský notář říkám, že když máte někdo britskou manželku, tak byste měli e, také postupovat podle britského práva. Potom vám budou přištěny částky e, daleko vyšší, než co by vám mohl přisoudit e, francouzský soud podle možností. To znamená, že je vždy se porozhlednout po tom, kde je to výhodnější a pak si pospíšit. Neboť jestliže jeden z manželů potom zjistí, že pak ve Francii bude platit eh, nařízení Brusel 2a. Eh, manželé například toto vůbec nevědí a měli by to vědět eh, poradci, kteří by měli být nestraní. Ovšem oni říkají, že je třeba to zkusit na druhé straně kanálu, ale to znamená teda v té Velké Británii. Velice často jsou ve Francii na tom lépe muži, eh, protože Eh, ženy mají děti a tak dále. Ovšem eh, v Británii je to tak, že žena dostane dům, eh, které může zůstat bydlet. Ovšem ve Francii tomu tak není. Tam se podívají na to, jak to vypadá celkově. A mm, pak je třeba dodržovat určitá pravidla a jestliže mají společný dům, tak potom platí právo užívání. Děkuji vám za toto vysvětlení. Nechci nyní hovořit e, o roli e, muže a ženy v těchto případech. To není dnešním úkolem naším. Já bych se chtěla ještě chtěla přihlásit o slovo v tomto smyslu. U nás žije hodně angličanů. A vy jste nehovořil vůbec o angličanech, e, kteří jsou sice v Británii eh, ženatí, ale ve Francii se nechají rozvést. Eh, velice často to bývá tak, eh, že jsou to vrstvy obyvatel spíše movitých a mm, je to potom jedno, rozhodnou se, že se nechají rozvést tam či one, onde. Ovšem angličani, kteří žijí v Británii tak eh, se nechají rozvést ve Francii a vůbec nechápou, co se s nimi děje. Takže nehovořil jste o všech možnostech. Jednou z možností je to, že máte předmanželskou smlouvu, ale 80% lidí nemá vůbec žádnou předmanželskou smlouvu. A eh, pak eh, je to všechno možné se, dejme tomu, dohodnout podle britského práva, ale to není řešení. Co se týče práv rovnosti správným, spravedlivým způsobem rozdělit imění manželů, velice často se to nedělá, nebo se tak děje velice rychle. To víte stejně jako já. Dobře, děkuji. Máme ještě čas. Eh, proto bych ještě ráda předala slovo panu Čepeláku, aby se mohl zúčastnit diskuze. Prosím. Problems with... Já bych chtěl pouze doplnit to, co jste říkala, pokud jde tedy o eh, koncept eh, společného mění manželů v Evropě a ve Spojeném království. Bylo řečeno, že hlavním a finálním řešení by bylo tedy sjednotit mezinárodní soukromé právo, alespoň na, v evropském rozsahu, tedy v oblasti Evropy, protože soud, který bude příslušný, by potom uplatnil stejná pravidla v rámci mezinárodního soukromého práva a to by tedy vedlo ke stejnému eh, právu, které by se uplatnilo. To se tedy týká příslušného práva eh, v režimech spjatých s manželstvím. Doufám, že to, co se připravuje, by tedy mohlo řešení přinést. Jiný problém ale spočívá v tom, jestli britské soudy budou ochotny uznat předmanželské smlouvy, na kterých se oba partneři shodli. Pokud vím, tak je uznávají anglické soudy jsou ochotny uznat to, že partneři již uzavřeli eh, manželskou smlouvu, dejme tomu, eh, podle francouzského práva. Domnívám se tedy, že byť je to složité, byť je to eh, velmi komplikované, je tu určitá možnost, jak celou situaci zlepšit. Děkuji vám. Děkuji. Všichni se shodneme na tom, že stále je co zlepšovat. Eh, otázka zní, jak to zlepšení bude vypadat. Děkuji, děkuji panu eh, Kronemu. Chápeme eh, tedy to, že musíte odejít dřív a já v tuto chvíli předám slovo komisi. Slovo má pan Šatr, prosím. Děkuji, paní Delvo. Ano, já vám velmi děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení, tak abych mohl hovořit o nařízení Brusel 2a. Naposledy jsem tom byl v únoru, tehdy, pokud se nepletu, se hovořilo o nařízení eh, Brusel 2a a jeho revize. Nyní se hovoří o reformě eh, nařízení Bruselu 2a, to, Brusel 2a, to znamená, že to vypadá, že celé věc, eh, celá ta věc je konkrétnější a já bych se chtěl pokusit vám ukázat, že i my pracujeme v tuto chvíli mnohem konkrétněji. Eh, děkuji vám za to, že se na toto nařízení soustředíte, protože se domnívám, že je to velmi důležitý nástroj pro život mnoha lidí. Eh, spočítali jsme, že v Evropě dochází ke 140 tisíců mezinárodních rozvodů ročně a to je skutečně podstatný, podstatná část občanů kterých se dotýká složitost mezinárodních rozvodů a s tím jsou samozřejmě zpěty i záležitosti dětí a jejich vztahy. Tento nástroj je tedy velmi důležitý pro nás, pro všechny. Pro nás, pro všechny je důležité to, aby fungoval optimálně. Rád bych využil této příležitosti a předem vysvětlil to, eh, kde se v tuto chvíli nacházíme, kam jsme se posunuli od toho února, kdy jsem tu byl naposledy. Komise tady v poslední době velmi intenzivně pracovala na revizi tohoto nařízení. Měli jsme několik setkání expertní skupiny, kterou jsme založili a která nám poskytuje poradenství v právních záležitostech v různých aspektech počítáme s tím, že tato expertní skupina by se sešla ještě jednou. Kromě toho jsme interně obdrželi politickou validaci v tom smyslu, že můžeme v této iniciativě pokračovat, což je velmi důležitá věc, je to velmi důležitý krok v rámci našich interních procesů. Nová komise tedy, eh, jak víte, přikládá lepší eh, legislativě do velký význam. Bylo to zveřejněno minulý týden v pátek jako analýza dopadů. Můžete se na to podívat na internetu a je to také součást e, závazku komise podporovat transparentnost v legislativním procesu. Můžete se tedy na to podívat na internetu a na té webové stránce uvidíte, různé parametry toho procesu, který probíhá, různé politické možnosti, které se nabízejí a je také možné, aby se veřejnost k tomu vyjádřila. Není to tedy veřejná konzultace v tom plném rozsahu, která byla v loni, ale je to jakýsi dodatečný, dodatečná iniciativa, Eh, snažíme se celý proces otevřít veřejnosti, tak abychom jim poskytli možnost se k tomu vyjádřit. Kromě toho eh, bych rád řekl, že se v tuto chvíli nacházíme ještě ve fázi, kdy ty komentáře veřejnosti můžeme zohlednit. Kromě toho se setkáváme experty z jednotlivých členských států. To je velmi důležitá iniciativa. Je pro nás totiž důležité, abychom věděli, jaká je e, situace ve členských států. Je potřeba to rozhodnout jednomyslně. To znamená, že musíme velmi dobře chápat e, to, co leží e, členským státům na srdci. Jedno takové setkání probíhá právě dneska, právě teď. V listopadu proběhne zasedání Evropské soudní sítě v Lucemburku. Toto jednání se bude za obírat právě revizí tohoto právního nástroje a následně po tomto zasedání také eh, budeme mít možnost získat zpětnou vazbu z praxe, od praktiků, těch, kteří se zabývají tímto nástrojem v praxi, ať už jsou to právníci, notáři, eh, soudní orgány a také ústřední Eh, orgány. Všechny tyto instituce jsou totiž zapojeny do této evropské sítě. Následně tedy budeme muset pracovat interně s komisi musíme provést analýzu eh, dopadů a rádi bychom to celé dokončili ještě letos. To nám umožní, abychom počátkem roku 2016 předložili, jak doufáme, návrh. Doufáme, že se nám to podaří každém případě naším cílem je to, aby tento návrh tedy e, byl zveřejněn v první polovině příštího roku, roku 2016. Tolik tedy krátký přehled procedurálních, procedurálního hlediska a nyní tedy e, věcná stránka věci. Samozřejmě, že si ty věci nevymýšlíme, že velmi pečlivě nasloucháme diskuzím, e, pečlivě jsme naslouchali diskuzi, kterou jsme tu vedli v e, únoru, přečetli jsme si příslušné studie. Komise také v Dubnu vydala zprávu, v Dubnu roku 2014 jsme tedy vydali zprávu, Eh, kde jsme naznačili, že máme za to, že je potřeba se na tento právní nástroj soustředit. Eh, opíralo se to o hodnocení, které jsme provedli. Kromě toho jsme zahájili veřejnou konzultaci v roce 2014. Ta veřejná konzultace probíhala do léta loňského roku a všechny tyto nástroje nám umožnily to, abychom se soustředili na ty klíčové oblasti, které se naši pozornost zaslouží. Obecně řečeno, jsme dospěli k tomu, že tento, na, toto nařízení je velmi dobrým nástrojem, že má přidanou hodnotu eh, vedle ha, systému hákských umluv a že funguje velmi dobře. Eh, ale zároveň jsou to oblasti, které by mohly fungovat lépe. A pokud to v některých věcech zjistíme, tak je potřeba je zlepšit a soustředit se na to. Diskuze, kterou jsme právě vedli, dříve než jsem se chopil slova, byla velmi případná. Týkalo se to e, nezávislosti stran v kontextu e, výběru soudní příslušnosti. Já si myslím, že tato diskuze e, je velmi zajímavá z, z různých hledisek. Já Ideálně by se tedy všechny členské státy měly účastnit systému Řím 3, to by tedy zamezilo té situaci, o které tu byla řeč. Bylo by vždycky jasné, které právo je eh, příslušné a už by v podstatě nebylo potřeba se dostávat do těch situací, o, které, o kterých jste hovořili. Zároveň víme, že to téma je velmi složité, je to téma, eh, které musíme řešit na základě posílené spolupráce, to znamená nařízení Řím 3. Mezi některými členskými státy jsou ty vztahy jasné, ale v jiných případech ty vztahy vyjasněné nejsou. Já si myslím, že realistické je e, to, že tomu tak bude i do budoucna. Pravděpodobně se nám nepodaří touto reformou vyřešit všechno, ale chtěli jsme se o to pokusit. Eh, mnoho států se připojilo k nařízení Řím 3. My bychom tedy chtěli poskytnout partnerům možnost eh, se rozhodnout. Ti kteří hovořili přede mnou, říkali, že to v žádném případě nebude platit pro všechny případy, ale bylo by dobré, kdyby partneři se mohli domluvit a kdyby tu platila určitá autonomie eh, stran, to by tedy do toho vneslo větší jasnost a zároveň by to nařízení nebo situaci kolem nařízení eh, Brusel 2a sladilo, uvedlo více do souladu s dalšími právními nástroji. To znamená, že se domníváme, že určitá míra autonomie stran by byla, za, by byla dobrá, tak aby eh, si partneři mohli vybrat příslušný soud. To by také poskytlo možnost eh, konsolidovat různé rodinné Eh, různá rodinná řízení do jednoho eh, řízení pod jednou jurisdikci. Pokud jde o záležitosti zpěté s dětmi, je to samozřejmě velmi citlivá záležitost. Komise si je naprosto vědoma skutečnosti, že tady je co zlepšovat, že můžeme lépe Eh, že můžeme navrhnout lepší postupy, které by byly efektivnější a více sloužily zájmům dítěte. Zároveň je velmi důležitá ta vzájemná důvěra. Všechny záležitosti, eh, rychlost, účinnost, eh, efektivita toho řízení, to všechno spolu navzájem souvisí. A jsou tu takové červené linie, které se tedy, nebo spojovací linie, které probíhají celým tím postupem. Rád bych přednesl několik eh, konkrétních myšlenek, kterými se zabýváme. Například uvažujeme o tom, že bychom tedy odstranili formalitu exekvátor v tomto kontextu nařízení Brusel 2a již eh, přijalo určité důležité kroky v tomto ohledu, nicméně Eh, to nezašlo eh, až tak daleko, že by to bylo zrušeno v oblasti péče. Eh, tady je stále ještě ten požadavek exekvátor. As we did with the Brussels Když jsme tedy revidovali nařízení Brusel 1, tak jsme se snažili tedy odstranit požadavky, které jsou nesmyslné, které jsou velmi nákladné a složité pro ty strany a i v kontextu nařízení eh, Brusel 2a je tato věc důležitá, protože se to týká dětí. A pokud jde o děti, tak máme všech eh, eh, veškeré důvody jednat rychle, efektivně. Protože když čas rychle plyne, Ehm, a když ztratíme nějaký čas v rámci těch postupů, tak to má pro děti velký význam a ten čas, který uplyne, už se nedá vrátit. To znamená, že se domníváme, že bychom eh, po vzoru revize nařízení Brusel 1, pan Zvěvka tu je, ten to zná velmi dobře, má s tím mnoho zkušeností, to znamená, že po vzoru této revize bychom mohli Eh, využít podobných postupů. Eh, nesouvisí to se zárukami. Pravděpodobně tady budeme potřebovat ještě nějaké další záruky. Hovoříme tady o dětech. Nicméně eh, ty systematické formality, to znamená, dejme tomu exekvátor, které jsou uplatňovány ex ante. Já si myslím, že bychom se jich tady mohli vzdát a že bychom tady mohli eh, tady zavést eh, plynulý tok té jurisdikce. Všechny eh, ty záruky by mohly být stranami využity, pokud by měli pocit, že ten postup nebyl, neprobíhal řádným způsobem pokud by se tady nabízela otázka, jestli to celé proběhlo správně. Chceme tedy celý ten postup zeštíhle, zjednodušit a odstranit požadavek exekvátor. Další příklad toho zjednodušení se týká následující věci. A sice pokud jde o vymáhání rozsudků, vidíme, že mnoho případů se zkrátka zadrhne. Já už jsem řekl, že <clears throat> to je prostor ke zlepšení. A v tomto ohledu je důležitá ta vzájemná důvěra. Případy, kdy se to zadrhne, kdy prostě nedojde k vymáhání rozsudku, eh, jsou, eh, mají negativní dopad na vzájemnou důvěru, narušují ji. To znamená, že eh, byť je to složitá oblast, já to uznávám, tak musíme postupovat velmi kreativním způsobem a musíme se podívat na to, co udělat proto, tak abychom zajistili, že vymáhání rozsudků se v praxi zlepší. jeden aspekt, který, je, který se toho týká a který je velmi citlivý, je výslech dítěte. Ve členských státech se e, k tomu váží různé postupy. Všechny státy jsou tedy signatáři umluvy o právech dítěte. Všechny státy přijaly tyto povinnosti Zároveň tu je tedy procedurální autonomie ve vnitrostátním právu, to znamená, že jsou tu e, rozdíly, pokud jde o výslech samotného dítěte. My tedy chceme zajistit to, aby tyto rozdíly nenarušily cirkulaci rozsudků a musíme tak učinit velmi citlivým způsobem. Musíme se pečlivě podívat na to, co je nutné proto, abychom tedy vylepšili, usnadnili e, tu cirkulaci rozsudků. Je potřeba, aby tady vládla atmosféra důvěry, což vůbec není jednoduché. Velmi intenzivně přemýšlíme o tom, jak by měl vypadat ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, jaká je ta nejlepší míra intervence z naší strany, protože víme, že je to ve všech, zále- ve všech členských státech velmi citlivá záležitost. To jsou tedy eh, určité aspekty, které řešíme, které analyzujeme. Další oblast, eh, o které jsme hovořili v únoru, se týká únosů dětí. To je velmi důležitá součást stávajících nástrojů, stávajícího nástroje a musíme zajistit, že ten současný cíl to znamená článek 11 stávajícího nástroje, že bude fungovat co možná nejlépe. V článku 11 chceme zajistit co možná nejrychlejší návrat uneseného dítěte do země původu a Máme pocit, že tento článek celkem za to funguje velmi dobře, ale je to podobné eh, jako v předešlém případě jsou tu stále možnosti eh, ke zlepšení. To znamená, že jsme se zabývali tím, co můžeme učinit pro to, abychom fungování postupu podle článku 11 vylepšili. A domnívám se, že eh, tedy jsme navrhli změnu článku 11, ne až tak radikální, ale zacílenou, to znamená v určitých aspektech. Měli bychom například vyjasnit lhutu 6 týdnů, která je tady stanovena. Lhuta 6 týdnů e, to je, je to velmi ambiciozní cíl, který dává jasně najevo, že je to postup, ve kterém záleží na čase. Nicméně je to natolik ambiciozní, že v mnoha případech není možno tomuto požadavku dostat. To znamená, že jsme přemýšleli o tom, co můžeme učinit pro to, aby se to dítě mohlo vrátit co možná nejrychleji. Druhá možnost spočívá v tom, že bychom se zabývali možností, ehm, nebo to řeknu jinak, vidíme, že v některých jurisdikcích eh, probíhá několik odvolání, první odvolání, druhé odvolání. Eh, otázka zní, jestli máme omezit počet eh, odvolání, která budou přípustná tuto chvíli eh, to nařízení jasně stanovuje šestitýdenní lhůtu, což v některých případech je zdaleka přesaženo. To znamená, že přemýšlíme o tom, jestli by tady mělo být eh, nějaké omezení pro počet odvolání. Další bod, kterému se věnujeme, se týká suspenzivního účinku. Eh, další věc, máme informace o tom, že celá věc funguje snáze, pokud ta jurisdikce je koncentrovaná. Když jsou tedy ve členských státech specializované soudy, které tuto záležitost velmi dobře znají, protože je to konec konců velmi specializovaný postup, to znamená, že oni znají svoje protějšky v jiných jurisdikcích, v jiných členských státech a díky této obeznámenosti eh, to celé funguje poměrně dobře a je tu také prostředí vzájemné důvěry. To znamená, že v tom spatřujeme určité výhody. Eh, je dobré, když je ta jurisdikce tímto způsobem soustředěná. Musíme tedy zajistit to, že dítě bude vráceno k soudu úvodu, ale že zároveň tady budou splněny určité mm, podmínky. E, musíme vyjasnit, co přesně to znamená. Otázka zní, jestli bychom tedy tento koncept nemohli ještě lépe vyjasnit. Další aspekt, který je velmi důležitý a ke kterému se později dostanu, se týká usnadnění práce těch ústředních orgánů, protože právě tyto orgány sehrávají klíčovou roli při každodenním eh, prosazování, eh, naplňování tohoto nařízení a eh, také hrají velmi důležitou roli při únosech dětí. A proto se zabýváme tím, jestli by právě spolupráce centrálních ústředních orgánů nemohla být nějakým způsobem vylepšena. Eh, další věc, kterou se snažíme zlepšit, se týká toho, že v tuto chvíli je to tak, že dočasná opatření, která přijme ten, ten původní soud, tak eh, mají omezenou oblast působnosti eh, a pokud by tomu bylo jinak, tak by to tady mohlo zvýšit ochotu toho soudu v místě kam se eh, v místě únosu eh, do místa soudu původu. To by samozřejmě vedlo k tomu, že bychom tedy ochránili dítě eh, po týden nebo dva, než by se tomu soud mohl věnovat a bylo by to tedy prosaditelné ve členském státě původu. V tuto chvíli to možná, možné není, ale myslím si, že by to zlepšilo ochotu toho soudu v místě, kam bylo dítě uneseno a dočasná opatření by tedy mohla tu situaci eh, krátkodobě zlepšit. Mohl bych ještě pokračovat. Existuje celá řada praktických, ale i právních změn, eh, kterým eh, v současné době věnujeme pozornost, ve snaze zjistit, eh, jestli můžeme fungování článku 11 daného nařízení zlepšit. Ta poslední otázka, které bych se chtěl věnovat, je to taková velká oblast a sice je to spolupráce mezi těmi ústředními orgány v obecném slova smyslu, ne tedy jenom na základě toho článku 11 to je v podstatě ta hnací síla za těmi každodenními praxemi, jakým způsobem tyto orgány jsou schopné spolu spolupracovat. My si myslíme, že ten eh, článek 55 eh, Brusel 2 Myslíme si, že tento článek by mohl eh, jasněji stanovit, o co vlastně jde. Tady bychom potřebovali skutečně větší jasnost té vlastní formulaci tohoto článku 55, což by mohlo usnadnit tu každodenní praxi, eh, která se týká ústředních orgánů. Čili i tomu se věnujeme, eh, proto také došlo k tomu setkání té Evropské soudní sítě, o které jsem hovořil. Eh, k dalšímu setkání dojde v listopadu, tam budeme hovořit se zástupci těch ústředních orgánů a určitě se této otázce budeme také věnovat. Část toho se týká také spolupráce v rámci článku 56 daného nařízení, který se týká umístění eh, dítěte například do těch eh, pěstounských rodin, eh, což eh, ne vždy funguje tak, jak by mělo. Je to taková citlivá záležitost. Například eh, jeden orgán nechápe, co dělá jiný orgán. Děti v těch pěstounských rodinách Eh, se nacházejí eh, v situaci, kdy ani ten centrální orgán vlastně neví přesně, o co jde a v jaké jsou situaci. Čili to je věc, která je velice důležitá, je to ustanovení, které je potřeba ještě zvážit. Já si myslím, že jsem rychle teď proběhl všechny ty body. Eh, moje kolegyně zná všechny ty složitosti těch jednotlivých oblastí, o kterých jsem se zmínil, čili i ta vám už na některé věci odpovědět. Děkuji vám, děkuji vám, pane Šotre. E, paní Sardinská, tedy teď nechce, nechce si vzít slovo, nebo ano? Ne, teď ne. paní McGuinness. Bohužel tady ještě není. Předpokládám, že přijde během 15 minut, takže eh, můžeme eh, zahájit diskusi. Pan Zjevka eh, požádal o slovo. Děkuji vám. Děkujeme za velice eh, zajímavé myšlenky, které se nám zde prezentovaly. A to nařízení Brusel 2 a Brusel 2a, eh, to jsou velice ožehavá témata a doufám, že budeme mít dosti času o tom diskutovat. Eh, nyní jsme začali o tom diskutovat a když jsem se zabýval nařízením Brusel 1, tak se již hovořilo o zrušení exekvatory. A mm, ukázalo se, že je to něco dosti obtížného. Tento proces e, trval daleko déle, než se počítalo. Já bych chtěla připomenout to, že toto nařízení se týkalo um, ekonomiky, hospodářství. Ovšem nyní v tomto dalším nařízení je eh, středem našeho zájmu eh, jsou manžele, manželství a také děti. A mm, to je velice spolupropojeno. Proto je daleko nutnější eh, změny zavést a můžeme vycházet eh, z prvních zkušeností eh, Brusel 1 a Řím 3. Ovšem, eh, tato nařízení ukazují také problémy, se kterými jsme konfrontováni. Máme zcela konkrétní zákonné úpravy. Mé zkušenosti z relativně krátkého období Bruselu 1 bylo to, že e, potom změny přišly v relativně krátké době. Ovšem soudci jsou, e, dost, nejsou dosti často řádně informováni. Velice často se neužív, nepoužívají nástroje, protože také nejsou známé. Stejně tak, co se týče nařízení Řím 3, tak e, zde jsem byl zpravodajem a pokoušeli jsme se poskytnout manželům nástroj, který by mohli používat, a nebo také ne. Jedná se o doložku, která umožňuje určit předem příslušnost soudu v případě rozvodu. Podle Bruselu 2 a Bruselu 2a by to mělo zahrnovat eh, také eh, právo na péči o dítě. Bohužel mm, ne všechny členské státy přijala eh, různá ustanovení a rozhodli jsme se ještě pro dodatečné řízení, proto aby tyto nástroje mohly být také zavedeny v členských státech. Ovšem, jestliže dojde k sjednocení eh, takovýchto ustanovení, tak by to mělo platit ve všech členských státech. Ovšem předpokladem je, a nyní se vracím k jedné myšlence, eh, o které jsem právě hovořil, eh, je důležité to, aby uživatelé toho práva si také byli vědomi této úpravy a toho, že toto právo existuje. Tato jasnost toto, toto jasno musí mít jak zúčastněné strany, tak i soudy. Zde zvažuji jednu věc. Sjednocení řízení sebou přinese pouze výhody je to spojeno s povinnostmi eh, jak komise, tak i členských států, protože v této oblasti je stále ještě určitý deficit. Eh, jsem velmi rád, když se sejdeme v Lucemburku, ale řekněte mě, eh, kolik soudců přijde k těmto jednáním. Bohužel skupina těch, kteří se vyznají ve všech nástrojích této skupiny, je stále ještě Eh, málo. Přesto jsem toho názoru, že právě tyto věci by měly rozhodovat eh, soudy pro rodinné záležitosti. A oddělení eh, takovýchto soudů neexistuje všude, ve všech členských státech. Další možností by bylo samozřejmě další vzdělávání soudců. To ovšem potřebuje čas a vede to k tomu, že zavedení nových úprav se časově posune ještě. Jsem velmi potěšen, že vůbec jsme ten čas na to našli a chtěl bych zdůraznit, že nejenom ti, kterých se budou rozsudky týkat, ale také, kteří musí vysknout tyto rozsudky, budou středem našeho zájmu Chtěl bych eh, jedno především, a to je, aby blaho dítěte bylo opravdu úplně středem našeho zájmu. A to samozřejmě záleží na vás. Děti musíme chránit a práva dítěte musí být vždy centrální úlohou, kterou máme. Víte, jaké problémy, jaké rozdíly existují eh, v jednotlivých členských státech, eh, především co se týče práva eh, péče o děti a rodinného práva. Určité věci je možné vrátit zpět, ale jestliže se dítě odstne v adoptivní rodině, tak bohužel ta možnost již neexistuje. Mm, na základě peticí a dotazů na um, Evropský parlament eh, jsou známé různé obtížné otázky. Vyžadují si um, opravdu hodně citu pro zacházení s těmito otázkami. A na druhé straně musíme stavět na těch nástrojích nebo používat ty nástroje, které máme, eh, kdy eh, zvážit, které budeme používat a jak na nich můžeme stavět. Ale jak jsem řekl, středem našeho zájmu a pozornosti musí stát právě zájmy dítěte. Eh, jsem velmi rád, eh, že jsem dnes byl přítomen této diskuzi a ukazuje nám to, jakým směrem bychom se mohli pohybovat. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Cvěsko. Myslím si, že máte naprosto pravdu, pochopitelně, že to nejdůležitější, co musíme mít na mysli, jsou eh, ty nejdůležitější zájmy dítěte. To je vždycky ta, ten hlavní cíl <clears throat> naší každodenní práce. Eh, já jsem také eh, zaznamenal to, co jste řekl, když se hovořil o těch inteligentních modifikacích, o inteligentních změnách a skutečně touto cestou chceme jít. Také s vámi naprosto souhlasím v tom, že musíme Eh, rozlišovat eh, ty oblasti, kde eh, ta existující pravidla jsou v pořádku, i když nefungují tak dobře, jak by mohly. Je potřeba například o tom více informovat, možná, že bychom měli mít nějaké takové měkčí instrukce, které by informovaly různé praktiky, občany a tak dále o tom, jak tato pravidla fungují. A mezi těmi oblastmi, které fakticky souvisejí s vlastním fungováním daného instrumentu, něco, co by bylo zásadnější, něco, co by bylo systematičtější. Toho jsme si velice vědomi. A také jsme si vědomi toho, že eh, když eh, budeme mít nová zlepšená pravidla, tak to ještě nestačí. Lidé o tom musí vědět. Eh, jsme si velice vědomi toho, že ta, ta, ten přeskum Bruselu 1 může být vůbec to nejlepší nařízení eh, na světě, ale pokud nebudou lidé chápat, jakým způsobem eh, se dá využít, tak se nám nepodařilo dosáhnout toho eh, cíle, který jsme si stanovili. Hovořil jsem o té soudní síti. Myslím si, že je potřeba, abychom měli určitý multifikační efekt, který by nám umožnil jít za hranici Eh, vlastně toho legislativního rámce, to je to, o čem hovoříme tady, ale že je potřeba se dostat i na tu úroveň implementace, zavádění těchto věcí. A to je právě věc, kterou má na starosti tato síť. Eh, eh, tento pátek se budeme bavit hlavně o Bruselu 1, budeme hovořit právě o tom, jakým způsobem můžeme tu novou verzi aplikovat. Myslím si, že máte naprostou pravdu, že je potřeba využívat všech těchto příležitostí, které máme. E, také co se týče toho nařízení týkající se dědictví, tak to je další věc, e, e, kterou máme k dispozici. Je to velice dobrý instrument, je, může to být ten nejlepší instrument na světě, ale opět platí to, co jsem řekl předtím. Pokud o tom nikdo neví, tak eh, eh, je to špatně. My jsme měli takovou akci eh, informativní, získali jsme také obrovské množství zpětné vazby k tomu, protože opravdu se jedná o instrument, který je naprosto zásadní pro jednotlivé občany. Čili naprosto s vámi souhlasím ve všech těch bodech, o kterých jste se zmínil, také souhlasím s tím, že je potřeba dosáhnout určitého zjednodušení určité racionalizace a to jsou věci, které máme stále na paměti. Děkuji. E, nevím, jestli ještě někdo by chtěl e, požádat o slovo, aby vystoupil v této diskusi. Já ale mám otázku vy jste říkal, že se budete soustředovat více na děti, než například na ty rozvodové záležitosti a podobně. Co se týče těch manželských věcí, já jsem o těch podrobnostech nehovořil. Joana možná by se mohla zmínit o některých otázkách, které souvisejí s manželstvím, ale náš hlavní e, důraz, e, ta hlavní část práce, kterou v současné době děláme, se týká právě těch věcí, které přímo se týkají dětí. Například ta spolupráce, o kterém jsem mm, hovořil, v tom, ten článek má vlastně eh, se týká pouze těch případů, které se týkají dětí. Čili my se věnujeme hlavně této oblasti, i když je pravda, že dochází také k některým cíleným změnám v jiných oblastech a Joana o tom může pohovořit. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, kromě toho, o čem jsme hovořili tady, je to otázka výběru soudu. To je další věc, kterou bychom chtěli uh, Eh, navrhnout eh, manželským párům. Hovoříme také o jiných aspektech, které se domníváme, že jsou velice důležité. Jestliže eh, se podíváme na globální mobilitu občanů Evropské unie, jedna studie Evropského parlamentu se zmiňuje o tom, že více než 20 milionů evropských občanů žije mimo hranice Evropské unie. A jestliže hovoříme o rozvodu a o Eh, eh, rozdělení manželů, pak nebo o odluce manželů, eh, pak je potřeba si uvědomit, že ta situace je v současné době poměrně složitá. Pokud nemáme trvalé bydliště člověka, který by tady mohl žádat o Eh, rozvod, to jsou ty případy, kde je skutečně napojení na Evropské unie dostatečné. Tady hovořím o podobných nástrojích, které byly také přijaty eh, nedávno eh, v rámci rodinného práva a myslíme si, že by bylo skutečně dobré mít ustanovení týkající se této věci. Další otázky Eh, nebo problémy, se kterými se setkávají manželské páry, eh, souvisejí s tím, že eh, například probíhá nějaký proces týkající se rodinných záležitostí, například otázek rodičovské odpovědnosti. A podobný proces může probíhat také, nebo stejný vlastně proces může probíhat v rámci Evropské unie a tyto dva paralelní procesy mohou představovat určitý problém pro tento manželský pár, protože nakonec budeme mít dvě rozhodnutí a tato dvě rozhodnutí mohou být naprosto rozdílná. E, čili e, již v rámci e, Bruselu 1 bylo navrženo to, že soudce by měl mít určitou volnou, do určité míry volnou ruku, tak aby odložil například ten proces a počkal na výsledky toho druhého procesu, který možná může mít velice dobře vyřešen Eh, dále potom je možnost eh, se podívat na to rozhodnutí, eh, potom budete mít tedy to rozhodnutí a na základě toho odkladu potom můžete vycházet z toho, co již bylo rozhodnuto jinde. Čili to je další věc, o které uvažujeme v rámci tedy těch manželských otázek. Děkuji. so we have news, uh, Máme zprávy paní McGuinness. Právě přistála, protože její let byl velice opožděn, takže bohužel na dnešní slyšení se nedostaví. Eh, možná, že nám eh, dá k dispozici eh, ten svůj příspěvek v psané formě, ale určitě ne dneska, nejdříve zítra. Vzhledem k tomu tedy, že nemáme další, ne, pan Čepelák ještě chtěl něco říci, já bych chtěl využít této příležitosti. Děkuji, děkuji vám. Eh, chtěl bych eh, říci toto. Hovoříme zde o problémech, které se eh, týkají rodičovské zodpovědnosti v rámci Evropské unie. Ale ten mechanismus týkající se návratu dítěte, tak jak vyplývá z nařízení Brusel 2 bis, Eh, vlastně eh, je pouze jakýmsi dodatkem Hákské konvence, Hákské umluvy, která se eh, vlastně týká všech zemí, které podepsaly tuto umluvu. Jinými slovy, ta myšlenka, která se projevuje vlastně i v této úmluvě, což ta umluva, která předcházela Eh, Bruselu 2 bis. Tento mechanismus je odlišný, je to mechanismus, který eh, je využíván eh, mezi členskými státy Evropské unie. Čím více je tedy využíván, tím méně je použitelný pro aplikaci například Hákské konvence, dejme tomu mezi Eh, Rakouskem, Švýcarskem a dalšími zeměmi. Čili otázka je taková, jaké má Evropská komise plány týkající se vztahu k té Hákské umluvě. Eh, jinými slovy, jak daleko ve svých úvahách eh, se zamýšlíte na možnosti vlastně nového zpracování při eh, tom, že si uvědomujeme, jak je to delikátní ve vztahu ke třetím zemím, čili jak eh, daleko je možné modernizovat celou eh, tuto oblast a přitom dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy. To je velice zajímavá otázka. Jsem zvědavá, co pan Šot řekne. Já velice, si, velice jsem rád, že zazněla tato zajímavá otázka. Jestli na ní odpovím, to nevím, ale pokusím se. Máte naprostou pravdu. Nařízení Brusel 2 eh, je postaveno ne na svých vlastních zásad, eh, základech, ale vychází z dobré spolupráce na základě Hakské úmluvy. Nicméně, když toto nařízení bylo přijato, tak už jsme v podstatě měli odpověď na vaši otázku. A ta odpověď zní, že e, byť je to tedy velmi skvěle fungující systém spolupráce, Hákská umluva, tak mezi členskými státy, uvnitř členských států už tu byla touha učinit to nějakým způsobem jinak a lépe. Neohrozit dosavadní dobré fungování systému na základě hákské umluvy, hákských umluv, ale zároveň to vylepšit. Pojďme se podívat na článek 11 jako například. Ten dodává určité prvky, které vylepšují, vyjasňují. Samozřejmě, že by bylo možno jít ještě dál. My nechceme úplně opustit tuto filozofii, protože považujeme hákské umluvy za efektivní systém. Eh, ideální by bylo, kdyby oba systémy fungovaly paralelně. Soudci znají hákské, hákskou úmluvu a neměli by mít velký problém s tím, aby tedy aplikovali i ta dodatečná pravidla, pokud uh, Eh, ten systém bude příliš odlišný, tak to bude o to složitější pro eh, soudce oba systémy aplikovat. Zároveň jsou tu možnosti zlepšení. Máme eh, komunitární metodu, která umožňuje přijmout další kroky, přijmout zlepšení tam, kde je to potřeba, a proto se tedy domnívám, že bychom měli využít příležitosti, kterou nám komunitární právo skýtá, ale v žádném případě nechceme radikálně opustit ten stávající systém a vytvořit něco, co by nebylo s hákskou úmluvou eh, komplementární, eh, kompatibilní. Děkuji. Jste spokojen s touto odpovědí? No, Eh, jsem tedy potěšen touto odpovědí. Děkuji. Dobře, to znamená, že já vám děkuji za to, že jste nám přednesli svoje příspěvky, že jste tu s námi zůstali na diskuzi a komisi přeji hodně štěstí v další práci, tak aby tu záležitost co možná nejrychleji dokončila v zájmu ku prospěchu evropských občanů tuto chvíli eh, zahájím přestávku do 17 hodin. Aha, omlouvám se, tak budeme pokračovat in kamera. To znamená, že vám všem děkuji a v eh, pět hodin se tu opět sejdeme. Thank you.